Dear colleagues, Vážení kolegové, je 9 hodin 10 minut, je tedy na čase začít naši společnou schůzi INTA DV a Envy. Jedná se o výmenu názorů eh, s přítomným panem komisařem eh, o hodnocení akčního plánu FLEGT Zahájíme nyní úvodním projevem našeho kolegy, vicepředsedy eh, Enrique Gelero Salomon, vicepředsedy eh, výboru. Dobré ráno všem. Dnes máme sluneční den v Bruselu. Připomíná to Španělsko nebo Itálie. Vůbec to nevypadá zde jako v Belgii, takže je to skutečná oběť dostavit se sem na devátou, ale je to oběť, která se vyplatí. Neboť to děláme ve službě ochrany nejen životního prostředí, ale také ochrany našeho vlastního životního prostoru a života lidí, kteří si vydělávají na živobytí tím, že těží dřevo nebo zpracovávají dřevo na další výrobky. Já zde musím omluvit Lindu McEwen, že se nedostavila, je Britka, takže si dokážete představit, proč zde není, nemusím to podrobně vysvětlovat. Děkuji za příležitost se zde nyní krátce vyjádřit k této tak důležité otázce. Již před delší dobou byla zahájeno mezinárodní úsilí, akční plán o provádění legislativy, zprávy dřeva, obchodu dřeva, F L e T. to je ta anglická zkratka, a pak máme nařízení o dřevu Evropské unie, které vstoupilo v platnost v březnu 2013. Mezinárodní úsilí a úsilí Evropské unie vedlo k tomu, že jsme dokázali zajistit to, aby chom alespoň omezili ilegální kácení dřeva a ilegální obchod s dřevem, ale bohužel nepodařilo se nám takovéto praktiky zcela odstranit. I nadále dochází k ilegálnímu kácení a v závislosti na konjunktuře někdy je tendence dokonce stoupající. Dokážete představit, jak velké škody to udělá na životním prostředí a jak velké dopady to má na možnosti lidí, kteří žijí v blízkosti lesů a um, lesy a dřevo jsou podkladem jejich živobytí. Náš výbor, výbor, kterého jsem členem, se vždy zabýval eh, asociačními dohodami mezi Evropskou unii a jistými výrobci dřema v Ázii, v Africe a Latinské Americe. Podařilo se nám nabídnout pozitivní podněty v těchto dohodách, ale naším cílem bylo také eh, podnítit boj proti korupci a zabránit tomu, aby byl oslabován právní stát. Dohody, které již byly podepsány, vyslaly pozitivní podnět pro reformy uvnitř těchto zemí. Ale provádění těchto dohod bylo částečně omezováno nebo ani v podstatě nezačalo z různých důvodů, například z politických, ale nejenom to, často také proto, že samotná vláda těchto zemí neměla dostatek dobré vůle. Cíle si sice vytyčily tyto vlády, ale nebyly schopny jich dosáhnout a nevyvinuli plné úsilí pro dosažení těch cílů. Některé země, jako například Indonésie, která udělala pokroky při kontrole nelegálního kácení dřeva. Ano, účetní dvůr nám předložil zprávu, která ukazuje jisté mezery při provádění těchto dohod. co se týče e, a rovněž tedy ukazuje, jak vypadá situace v oblasti subvencí, které poskytuje Evropská unie. Účetní dvůr si přeje, aby komise vypracovala přiměřenější pracovní plán, plán kde budou jasné střednědobé cíle, a které budou podpořeny odpovídajícími rozpočtovými položkami. My jsme proto, aby se dali k dispozici odpovídající finanční prostředky, ale třeba kontrolovat to, jak budou tyto finance uplatňovány. A dále je třeba dohlížet na tom, zda skutečně ty peníze plynou tam, kam my si přejeme, ku prospěchu cílů, které byly vytčeny. A já si myslím, že tady to naše Společné zasedání tří výborů je do, dobrý podnět k tomu, abychom se zamysleli společně nad tím, jak se postavíme k informacím, které poskytuje účetní dvůr, jak vidíme akční plán FLECT, evaluaci a jak bychom možná mohli pozměnit legislativu Evropské unie v oblasti třeba Tady se setkává samozřejmě celá řada faktorů, například i nestabilita těch zemí, kterých se to týká, se kterými spolupracujeme, dále ochrana životního prostředí, kterou musíme vždy zohledňovat, ale nejdůležitější je, abychom zachránili životní prostor těch lidí, kteří žijí v blízkosti lesů, které jsou nelegálně káceny. Děkuji. Děkuji vám a nyní uděluji slovo eh, předsedovi výboru INTA Eh, tak aby i ostatní si mohli vyslechnout jeho názor. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Samozřejmě eh, strategie obchodování eh, založeném na hodnotě eh, je eh, také, také ovlivňuje problematiku dřeva udržitelného lesnictví a proto máme skutečně mimořádný zájem na zlepšení situace, tak jak to právě Enrique popsal. 12 let po vstupu v platnost akčního plánu FLEGT zatím není na stole žádný licenční systém a e, doufám, že se nyní e, výrazně přibližujeme k prvnímu. Mám na mysli indonéský e, licenční plán, může to být prvním krokem správným směrem, ale přesto se domnívám, že eh, se eh, musíme také eh, řídit globálním hodnotovým řetězcem v jednotlivých odvětvích, jinak nebudeme moci zaručit, aby podmínky pro životní prostředí a lidi se zlepší. Včera večer jsme uzavřeli legislativní návrh týkající se minerálu a ubírá se stejným směrem. To znamená, že se zaměřujeme na podmínky od eh, začátku hodnotového řetězce až eh, do konce. To je ten správný přístup a toto musí být zlepšeno ve všech legislativních aktech. Děkuji vám a nyní můžeme začít prezentací a eh, hned dávám slovo paní Lorenzo z DG Devco. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Jestli mohu poprosit o promítnutí prezentace. Zatím to není na obrazovce. Dobrá. Dobré ráno a děkujeme vám eh, za eh, uspořádání tohoto společného zasedání. Myslím, že je to skutečně vynikající příležitost pro diskusy a zodpovězení otázek z vaší strany k akčnímu plánu. Několik úvodních slajdů, abychom si osvěžili paměť, eh, a kde se nacházíme eh, s akčním plánem a jeho hodnocením. Jak všichni víte, eh, akční plán FLECT byl schválen v roce 2003 E, jde o boj proti e, ilegální těžbě dřeva a obchodování. Ten plán byl iniciován DG e, rozvojem a také DG pro životní prostředí a zahrnuje také účast členských států a partnerské země. Má dvojí cíl jednak eh, cíl zprávy eh, nebo řízení a také eh, obchodní cíl. A mnoho potíží eh, také vyplývá z toho dvojího cíle, ale také mnoho silných stránek tohoto plánu. Nutno říci, že se jedná o velmi inovativní nástroj. Není to žádný tradiční rozvojový program, ale je to eh, vlastně soubor eh, politik a regulatorních opatření a má sedm akčních oblastí které, které pokrývají zprávu, účast soukromého sektoru, financování a investiční činnost a také evropskou legislativu. hlavní složky, ale také eh, hlavní eh, Úspěchy akčního plánu, jak již bylo předesláno, jsou právě e, ta dohoda o dobrovolném partnerství VPA, což bylo schváleno v roce 2005 v podobě nařízení a to podpořilo komisi vyjednávat bilaterální e, obchodní e, dohody s dřevem s třetími zeměmi. To znamená, VPA je vlastně stěžejním prvkem akčního plánu plánu umožňuje partnerským zemím exportovat eh, výrobky, eh, eh, dřevařské výrobky do Evropské unie a také zamezuje automatický přístup ilegálně vytěženému dřevu. Jde také o to zlepšovat transparentnost, odpovědnost, účast eh, zainteresovaných stran. Nařízení o eh, eh, těžbě dřeva bude pojednáno později naším kolegou z DG životní prostředí. Hodnocení akčního plánu FLEGT eh, eh, nyní nastává po 11 letech implementace. Není to sice naše právní povinnost, ale máme pocit, že vzhledem ke změnám kontextu je eh, zapotřebí zhodnotit výkonnost plánu. Hodnotíme všech sedm akčních oblastí a je to těsně spjato také s auditem účetního dvora a e, je to koordinováno e, s samostatným hodnocením evropského nařízení o těžbě e, dřeva. Výstupy, na výstupech se stále ještě pracuje, byť ta hodnotící zpráva byla zveřejněna již v květnu a očekáváme, že bude zanedlouho publikována. Nutno říci, že to hodnocení utrpělo eh, určitým omezením eh, sběru dat, nebo tedy nedostatkem dat jednak o obchodování a jednak o eh, výsledcích jednotlivých vlád. Několik slov k metodologii Jedná se o nezávislé hodnocení, vyplývá z balíčku o lepší regulaci a bylo provedeno pod vedením řídícího výboru, eh, v němž eh, je zastoupena komise, ale i členské státy. A eh, než se pustím do těch silných a slabých stránek, které vyjevuje, to hodnocení, bych chtěla říci, že to byla velmi náročná úloha, protože to první, co každý řekne o akčním plánu FLEGT, je přesně to, co jsme právě slyšeli před mou prezentaci, že po 13 letech nejsou žádné licence k dispozici a to bych chtěla zdůraznit. I dnes FLEGT je nesmírně komplexním nástrojem a v hrubých rysech můžeme říci, že to jediné, co se dá měřit, jsou licence a toho nebylo dosaženo, tedy ty licence nejsou k dispozici. Ale na druhou stranu celá řada e, skutečných e, pozitivních výsledků e, měřeno nebylo. A to jsou nedostatky. To znamená, jsou určité výsledky, ale nelze je měřit a nemůžeme o nich hovořit. Pokud jde o samotném hodnocení, hodnotící zprávě, tam se hovoří o silných stránkách akčního plánu FLEGT. Je to, jak jsem již uvedla, velmi inovativním nástrojem a je stále velmi relevantní. Těší se podpoře e, soukromého sektoru, e, občanské společnosti a vůbec všech zúčastněných stran zapojených do tohoto procesu Bylo to eh, také eh, příznivé z hlediska nákladů, to znamená, eh, zaznamenali jsme dobrý poměr nákladů a výnosů, je to tedy dost hospodárné a má to i dopad na trh, i určitý dopad na politické změny na úrovni vlád. a také umožňuje eh, koordinovat akce eh, s členskými státy. Pokud jde o úspěchy, tak my máme toho času 15 členských států, 6 VPA mm, je v implementaci a o 9 se vyjednává. Doufáme, respektive životnost akčního plánu eh, je eh, závislá na Indonésii. To je vlastně s odstupem nejlepší příklad úspěchu. A tam očekáváme právě licenci eh, před koncem roku 2016. Měli jsme již také úspěchy v oblasti EUTR, o tom se eh, vyjádří podrobněji eh, můj kolega a eh, také jsme zaznamenali určitý úspěch v oblasti, v oblasti veřejných zakázek nebo politiky veřejných zakázek v oblasti dřeva a dřevařských výrobků a na mezinárodní scéně dochází k určité, eh, určitému projevu soutěživosti, kdy i eh, jiné eh, země s vysokou spotřebou, například Austrálie nebo Japonsko, začaly přijímat opatření proti ilegální těžbě dřeva. A také jsme vyvolali bilaterální dialog s Čínou a Očekáváme, eh, že budou vznikat další ehm, politiky veřejných zakázek eh, v, této, v tomto odvětví. Eh, hlavní nedostatky, jak je zmapovala hodnotící zpráva, se týkají plánování a neefektivní koordinace. A to souvisí s výkonností komise a členských států. VPA e, jsou velmi komplexní e, a e, náročné na zdroje a zaznamenali jsme eh, vlastně eh, různou míru politické účasti partnerských eh, zemích. Souvisí to také s legislativními změnami prováděnými v těchto zemích. A existují také určité oblasti z těch sedmi v rámci akčních plánu, na kterých se ještě nepracovalo dostatečně, například financování, investice, Uh, a také v uplynulém desetiletí se kontext eh, dramaticky změnil a vlastně eh, hnací síly eh, odlesňování se posouvají. Nyní je hlavním, hlavní chybnou silou market právě odlesňování. Pokud jde o doporučení, tak hodnocení tady eh, hovoří o eh, akcích eh, vlastně upravených eh, šitých na míru geograficky a tematicky s cílem zvýšit eh, účinnost, eh, také řešit problematiku odlesňování a ty hlavní spouštěcí mechanismy. To souvisí ještě se širší diskusí o tom, jak by měla vyhlížet politika zaměřená proti odlesňování a také spolupráce s iniciativou boje proti klimatickým změnám, tak abychom eh, zlepšili kvalitu našich eh, opatření. Pracovní dokument, který zatím ještě nebyl přijatý, ale který by do konce června měl eh, být předložený, nevypadá, nebo je to, je, je to v podstatě hodnocení, nevypadá tak, jak bychom očekávali a, a my se od nás se neočekává, že bychom eh, navrhli, předložili nějakou novou eh, politiku před tou interní diskuzí. Takže hlavní poselství vlastně eh, toho, té zprávy je jaksi náležité, náležitá analýza přínosů a my se budeme snažit vyřešit nekonzistentnost a nedostatky při eh, koordinaci. Další krok bude přijetí eh, toho staff working dokumentu, toho pracovního dokumentu. My očekáváme závěry rady Eh, ještě za nizozemského předsednictví a možná, že to je začátek procesu, který povede i k parlamentnímu usnesení a chtěli bychom eh, zahájit široké konzultace eh, ohledně jednotlivých alternativ, které by mohly řešit problematiku odlesňování. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní si vyslechneme pana Anli z DG Envy. To jsou zase jiné aspekty téhož akčního plánu. Dobrý den, děkuji vám za tuto příležitost vás dnes seznámit eh, s tímto tématem. Abych bych navázal na kolegyni z DG Devko toto eh, není, vy nejste publikum, které musíme přesvědčovat o užitečnosti eh, této aktivity a, eh, a obrovského rozsahu toho úkolu. V řadě zemí, kde působíme, politická situace je složitá. Hovořili jsme o Indonésii, která je federálním státem, kde jsou velice rozdílné pohledy na věc v různých částech země, takže to dát nějak dohromady Eh, tam zrovna třeba jsme dosáhli dobrého výsledku, ale není to bez problémů. A před půl rokem třeba bych vám byl eh, řekl, že je to celé zastavené, protože na poslední chvíli ministr eh, obchodu chtěl na jednou výjimku na obchod s nábytkem a před, teprve před deseti eh, let, eh, dny eh, se podařilo implementovat jaksi to nařízení o, de, de, o těžbě v Indonésii, takže doufáme, že se to podaří a že mm, to vstoupí v platnost v polovině srpna. A tříměsíční proces s členskými státy Eh, má umožnit, eh, teprve tedy začne teprve potom a má umožnit, aby se členské státy eh, připravily příslušná opatření a takže teprve na konci roku může první dřevo z Indonésie dorazit do EU. Takže to je mm, my, my doufáme, že Indonésie také uvidí přínos v tomto systému, že budou mít nějaké výhody z toho a že jiné státy eh, začnou jaksi uvažovat o podobném příkladu, protože uvidí ty výhody, které Indonésie má a takže bychom si přáli, aby tento příklad fungoval jako katalyzátor pro budoucnost. Co se týče nařízení o dřevě, Rád bych hovořil o třech věcech. Za prvé jenom připomenu klíčové povinnosti vyplývající z nařízení, e, dále bychom hovořili o přeskumu a dále o implementaci. Takže co je nařízení o dřevě? Vyžaduje systém due diligence ze strany e, hospodářských subjektů, které e, musí eh, se vztahovat na dřevo, eh, které uvádějí na trh, že to tedy musí být eh, z legálních zdrojů. Je to povinnost, která se netýká vstupu na území, ale je to povinnost prostě toho hospodářského subjektu, který si to musí zkontrolovat. Um, ilegálního dřeva na trh, je eh, sankcionováno eh, příslušnými sankcemi. Kontrolní orgány Eh, jak si s tím zabývají a, a zjišťují případy porušení. Dále eh, obchodníci musí prokázat vysledovatelnost dřeva. To je nová forma aktivity, došlo tam ke spoždění, vyžaduje to, aby všechny členské státy eh, zavedly nové typy zprávy, nové typy práce, v každém členském státu musí být kompetentní orgán, musí být definovány sankce a žádosti, znamená to kontroly e, firem, nikoli stoprocentní kontroly, ale, ale e, na základě hodnocení rizik. Neznamená to kontrolu, kontrolní systém na vstupu, není to celní systém. A role komise je e, dohled a podpora spolupráce dohled nad implementací ze strany členských zemí. Co se týče přeskumu, my jsme zrovna nedávno vypracovali zprávu, eh, kde na základě informací, které jsme získali z veřejných konzultací a s eh, kontakty s, s širokou škálou subjektů. Takže v té zprávě my jsme pevně přesvědčeni, že nařízení má potenciál mít e, pozitivní vliv na potlačení ilegální těžby a to je pozice, kterou většina zúčastněných uznává a považuje nařízení za hodnotné eh, pro eh, boj s dezertifikací. Nicméně uznáváme, že budou potřeba další kroky, jak na straně členských států, tak firem, aby eh, bylo nařízení náležitě aplikováno a cíle dosaženy v mnoha členských zemích příslušné orgány nealakují dostatečné zdroje nebo nedostávají dostatečné zdroje napříč zeměmi EU. Veřejné výdaje e, jaksi jsou pod kontrolou, musí být e, jaksi omezovány a e, nyní, e, jak si, jestliže, nové, jestliže dostanou příslušné orgány nové úkoly, měly by dostat i dodatečné prostředky, což je někdy problém, nicméně e, dochází k jistému pokroku. Hospodářské subjekty začínají vnímat, že prostě musí se zajistit legálnost zásob. Nicméně zpráva ukázala, že je potřeba další úsilí ze strany kompetentních orgánů i hospodářských subjektů, aby bylo nařízení celé aplikováno. Role komise eh, spočívá v podpoře spolupráce a zajišťování eh, náležité implementace v členských zemích. Takže děláme komunikační kampaně eh, pro zvyšování informovanosti v členských zemích a E, nyní i v jiných částech světa vlastně mm, je to mm, přijímáno jako příklad, kdy Austrálie přijala podobnou legislativu, Švýcarsko také, některé ty nové ekonomiky začaly o tom také uvažovat a e, na DG7 třeba e, komisař Vala v Japonsku minulý měsíc eh, povzbudil také Japonsko, aby další země přijali, přijali eh, na G7, aby, aby přijali podobné eh, nařízení. My doufáme, že toto nařízení povzbudí země s k eh, zavádění těch dobrovolných partnerských dohod, protože v Indonésii, jakmile toto bude implementováno, tak e, dovozy z Indonésie eh, eh, budou vlastně jediné spl, kompletně splňovat požadavky na legálnost dřeva. E, nicméně musíme se zamyslet nad tím, jestli nařízení adekvátním způsobem pokrývá ehm, odpovídající komodity, jako například eh, je to Vztahuje se to na stoly a nikoli na židle. Takže to jsou, to jsou problémy konzistentnosti, kde by komise měla se na to podívat a neměla by, jestli by ne, nemělo dojít k rozšíření eh, působnosti na eh, více zboží. Ehm, práce s členskými státy, kterou jsme dělali v posledních eh, třech letech eh, s expertní skupinou a s výborem, je, že povzbuzujeme členské státy, aby vytvářely eh, určité pokyny a sdílely osvědčenou praxi. A to, to je taková ta soft stránka přístupu, ale taková ta drsnější, ta hard stránka se týká implementace konkrétně. 18 členských států eh, ještě tedy potřebuje eh, jak si pokročit v implementaci. V červnu loňského roku pouze čtyři členské státy měly vytvořené příslušné eh, orgány a pokračujeme v dialogu s těmito zeměmi. Trošičku už jednáme bez rukaviček, protože eh, už zahajujeme eh, jednání pro porušení povinnosti eh, se čtyřmi zeměmi a tyto, jako například Španělsko, už které se třeba rozhodlo, že nebude jeden příslušný orgán a bude v každém regionu jeden, tak je to složitější, nicméně uznávají, jak si tu odpovědnost, takže nám budou, nám by měli do konce tohoto měsíce sdělit jména příslušných orgánů v jednotlivých regionech. Takže obecně to naše hodnocení je pozitivní, ale ještě eh, je třeba udělat velký kus práce ale od eh, takového toho měkkého přístupu, podpory eh, se dostáváme trošku už k takovému tomu eh, nalehavějšímu mm, případu, přístupu a pokračujeme v dialogu s občanskou společností a doufáme, že v nadcházejících letech bude ten pokrok více patrný v řadě členských zemích, kde již vytvořili dobré kontrolní systémy, jeden z ukazatelů, negativní ukazatel, je počet soudních pří, kdy eh, hospodářský subjekt nedodržel nařízení a podle mm, poslední eh, mise v Číně, my jsme jednali s Číňany a některé kolegy z těchto zemí právě jsme eh, vzali do Číny, aby eh, jak si dokázali přesvědčit Číňany o potřebnosti tohoto, protože když partneři nemají dostatečné informace o legislativě v EU, tak to má vliv na jejich obchod. Takže já netvrdím, že je to dokonalé, ale ty závazky jsou jasné a, a ta snaha je patrná. Děkuji. Děkuji komisi za toto vysvětlení. Nyní můžeme zahájit rozpravu a první má slovo pan Žadu. Děkuji, pane předsedo. Mám to štěstí, že eh, jsem byl zpravodajem v rámci IMTA eh, na, eh, v souvislosti s několika těmi dobrovolnými dohodami FLECT a vedli jsme takovou diskusi do hloubky, myslím, že to bylo v roce 2014, těsně před koncem minulého mandátu, o aktu v přenesené pravomoci k Indonésii. Byla to samozřejmě významná rozprava, napjatá, protože je to pár let, kdy všechna hodnocení ukazovala, že velká část e, indonéské těžby dřeva je ilegální a že nemají kontrolní a odpovídající struktury. Čili jednoznačně indonéská vláda e, udělala velkou, velké úsilí, odvedla velkou snahu e, zřejmě také z důvodu reputace a jasné vůle odzdravit e, lesnictví. A to vlastně souvisí s filozofií FLEKT. Eh, my jsme od začátku tento mechanismus podporovali, protože je to nástroj k tomu, aby obchod se dřevem byl eh, spravedlivější. Je to nástroj, a komise to říkala, nástroj ochrany lesů, i když dnes už velká část, největší část odlesňování pochází z přeměny lesů na zemědělskou půdu, ale pro nás to bylo také významný nástroj demokratizace společností tam, kde eh, probíhají procesy flekt. Demokracie, samozřejmě to jsou volby, je to samozřejmě právní stát, ale také se buduje zapojením všech aktérů, konkrétně aktérů občanské společnosti, Eh, po celých odvětvích, zvlášť tehdy, kdy se jedná o odvětví těžební související s přírodními zdroji a víme, jaké korupční sítě kolem eh, těchto odvětví vznikají. Takže pro nás to bylo velmi důležité. A ve většině zemí, kde eh, tyto VPA vznikly nebo vznikají, tak tam z toho měly nevládní organizace velikou radost právě z toho procesu zapojení. My teď vidíme, jak je to složité. FLECT existuje dlouho, neexistuje zatím žádná licence, takže vidíme i v tom hodnocení, že je to problém pro všechny. Že tato mašinérie nevyprodukovala licence, které by jí dali celou její náplň. Takže teď se nacházíme v okamžiku, kdy máme v podstatě pod, pocit, že je potřeba vykázat výsledky, ale zase s tím nebezpečím, že je chceme vykázat moc rychle. A naše společná odpovědnost, protože pokud první licence nemají být úplně jednoznačné co do legálnosti toho dřeva, pak bude celý systém spochybněn. Takže jménem naší skupiny my samozřejmě se stavíme příznivě k tomu vývoji. Viděli jsme ten pokrok v Indonésii, ale musíme kolektivně věnovat velkou pozornost tomu, aby tyto první licence nebyly zastíněny nějakou ilegálnosti, nějakým nezákonnou těžbou, nějakými a aby tam měli kontrolní systémy spolehlivé, nezávislé. Víme, jak je těžké vytvořit ty transparentní mechanismy. Víme, co všechno blokuje v dřevařském odvětví ve světě a i v Indonésii. Takže myslím, že je důležité, aby to partnerství mezi jednotlivými komisemi, jednotlivými výbory parlamentu a s komisí, aby toto partnerství bylo jasné, aby bylo garantováno, že první vydané licence budou perfektní a že to právě poslouží jako příklad eh, a ne jako odstrašující příklad, který by vlastně celý ten systém zničil. Děkuji vám, paní Müller. Ano, pane předsedo, i my vítáme tuto zprávu komise. Zcela mimořádně a zejména závěry komise o, o tom, že e, změna e, nařízení o těžbě dřeva EU e není nutná, e, protože e, systémy v jednotlivých zemích jsou historicky rostlé a jsou různé a e, také kontroly e, nejsou zcela srovnatelné a tudíž se dalo očekávat, že právě e, to provádění otevření nebude probíhat všude stejnou rychlostí. A otevření nařízení by dle našeho názoru eh, bylo příliš eh, brzké, časné. Vy jste se dotkl také slabin a slabiny musíme samozřejmě odstraňovat a Äh, des noch intensivieren. Äh, musíme i äh, v rámci členských států poskytovat ještě více informací subjektům na trhu a také se postarat o větší rovnováhu a zabránit dalším byrokratickým překážkám. Otevření přílohy bychom si představit uměli, o tom diskutovat musíme, ale cílem by mělo být, aby právě ve srovnání s těmito odlišnými těmi regiony, s nimiž, eh, od nich, eh, nebo z nich jsou právě dřevařské výrobky eh, dováženy, budou zajištěny rovné podmínky pro lesnictví. Dobře víme, že v rámci Evropy můžeme pouze 65% využívat naše lesy a hm, to je pro nás obrovský zdroj. Já osobně bych si dovedla představit, že že je nutno uvažovat i o tom, eh, zdali eh, například výrobky eh, typu korek, které nejsou zahrnuty a musí být dováženy, by neměly být rovněž zohledněny. To by pro mě bylo důležité a jinak doufám, že budeme postupovat velkými kroky vpřed a že mm, mm, budeme moci, moci masivně zabránit e, ilegálnímu odlesňování a ilegální těžbě dřeva. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Fielner. Thank you very much. Děkuji vám. Jako e, člen Evropského parlamentu se také cítím jako zlatá rybka, protože zdá se, zapomínáme na některé věci z minulosti. Ale já si vzpomínám, že jsem intenzivně pracoval jako stínový zpravodaj na nařízení o těžbě dřeva. To bylo už před několika lety, takže promiňte, když jsem na některé podrobnosti zapomněl z této uh, práce. Myslím ale, že je velmi dobře a zajímavé, že eh, máme tedy možnost otevřeně diskutovat o nařízení o těžbě dřeva. Ještě bych to chtěl propojit se širším kontextem. Za prvé víme, že nařízení o těžbě dřeva má v sobě prvek eh, sankcí, trestu. To byl také eh, palčivé téma v diskusi s komisí, jako vždy. A chtěl bych vědět, zdali byly uvaleny nějaké sankce. Byl někdo pokutován za něco v uplynulé eh, době? Byl někdo shledán v rozporu s tímto nařízením? A pokud bude odpověď záporná, pak e, samozřejmě se na to můžeme e, dívat dvěma způsoby. Někteří kolegové by řekli jednoznačný nedostatek provádění, členské státy e, nedostatečně pracují a proto máme tak málo nebo žádné tresty. A nebo jiný pohled, snad bychom o něm měli uvažovat než budeme uvažovat o rozšiřování rozsahu působnosti. můžeme mít eh, co dočinění s výzvou implementovat nebo dostat tomuto nařízení. Eh, promiňte, jestli opět zapomínám na podrobnosti, ale musíme být schopni zajistit nebo myslet, eh, myslet na jednotlivé druhy dřeva, země původu a tak dále. Jestliže máte ve Finsku papírny. Víme, že Finsko také dováží mnoho z Ruska. Dovedu si představit, že tady máme dvě eh, různé výrobní eh, eh, linky, ruskou a finskou. A proto je nutno umět rozlišit. Boards underneath this laminate. A nebo například tento stůl z laminátu může být eh, vyroben z dřeva z různých zemí a bylo by ale dobře umět rozpoznat, eh, odkud to pochází. Vím, že existuje velká švédská firma IKEA, která všechno umí a všechno má pod kontrolou, protože je největší, ale otázka je, je možné, aby i ti menší výrobci řekli, tento kus nábytku se stává přesně z toho a z toho druhu dřeva jak víme, eh, z lesnictví eh, eh, vychází stále nové produkty, například plasty z celulózy a proto by bylo dobře, kdybychom uměli rozeznat, z jakých druhů dřeva nebo stromů to pochází, abychom také uměli lépe vyhodnotit hodnotu těch surovin. Ve švédštině máme výraz e, e, grud, to je vlastně to, co zbyde, ten odpad, e, který z těžby zbyde. Víme, jakou to má hodnotu, ale stěží se z toho dá něco vyprodukovat. Ale bylo by dobře vědět eh, například z jakého druhu dřeva eh, to pochází. Takže eh, já bych rád věděl, jak komise o tom uvažuje. problematika implementace může vězet také v tom, že toto nařízení je velmi složitě implementovatelné. Děkuji. Děkuji, paní Autala. Děkuji vám, pane předsedo. existuje mnoho iniciativ eh, transparentnosti a nedostatečné transparentnosti, eh, zejména pokud jde o eh, obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Ale myslím si, že je nutno jednat v oblasti obnovitelných přírodních zdrojů a zajistit, aby jejich obhospodařování bylo udržitelné a transparentné. A myslím že po vyhodnocení eh, nařízení o těžbě dřeva a akčního plánu FLECT eh, je nutno eh, právě zajistit tu transparentnost, protože by se z toho mohlo zrodit něco mnohem účinnějšího a účelnějšího už na základě toho, čeho bylo dosaženo s pomocí FLECT a dobrovolných partnerských dohod a nařízení o těžbě dřeva. A to by se mohlo nyní stát pokud jsem to pochopila dobře, vznikne eh, akční plán EU o odlesňování a eh, ničení eh, lesů a to bychom mohli převést i do další generace. Mám dvě, tři otázky k tomu bude komise pracovat spíše nebo více způsobem klastru, protože jsem pochopila, že tady jsou určité nedostatky, které je nutno odstranit a to znamená také, že komise by měla pracovat trochu koherentněji a věřím, že implementace udržitelných rozvojových cílů, tedy agendy 2020, k tomu eh, komisi zavazuje. A my v parlamentu k tomu také musíme přistupovat šířej. Druhá otázka. Už jsme slyšeli eh, o evaluaci eh, nařízení o těžbě dřeva, že může dojít k rozšíření eh, rozsahu výrobků a to by mohl být jeden z hlavních závěrů, protože jsme právě také slyšeli, že konverze lesů je hlavní hybnou silou eh, nezákonné těžby dřeva a ničení eh, lesních zdrojů. Eh, takže mohlo by dojít k rozšíření rozsahu výrobku. A za třetí, slyšeli jsme také, že soukromý sektor není dostatečně zapojen do akčního plánu FLECT. Je šance, že bychom mohli nějak vytvořit nástroje, aby vznikly dobrovolné nebo i závazné mechanismy spolupráce s soukromým sektorem, aby i oni nesli odpovědnost za ten hodnotový řetězec dřeva a také pokud jde o konfliktní eh, nařízení o minerálech, to by možná mohlo posloužit jako určitý vzor pro nakládání s dřevařskými výrobky. A poslední poznámka. Jestliže komise nyní začíná eh, psát akční plán o odlesňování a ničení eh, lesů, nedojde k tomu otevřeným, transparentním způsobem, tak aby se všechny zúčastněné strany mohly na tom podílet. Jsem eh, poměrně zklamána, že komise opět vytvořila pracovní dokument interní, to znamená, že ostatní instituce ani občanská společnost nejsou do toho dostatečně zapojeny, nemají možnost eh, se na tom podílet a komunikovat s parlamentem a radou. Děkuji. A nyní si vyslechneme odpovědi eh, ze strany komise. Nevím, jestli chce začít paní Lorenzo Poté pan Annej, jak se dohodnete, vy je to na vás. Děkuji, já začnu za DG životní prostředí. Je to celá škála otázek. Já bych eh, se napřed zaměřil na otázky pana Žabo, zpravodaje ohledně Indonésie. My sdílíme jeho starosti v tomto ohledu a i když pokušení bylo silné, abychom postupovali dál, i když to bude pouze eh, z 50 pro ty výrobku. Ne, eh, eh, pak jsme rozhodli, že musíme do toho zahrnout celý sektor nábytkářského průmyslu. Před časem jsme měli setkání s 25 zástupci z Indonésie, a to z oblasti průmyslu, občanské společnosti a tak dále. Všichni vyjádřili své odhodlání vzdělávání a to je výrazný posun. Již bylo odvedeno mnoho práce, pokrývá to 100% jejich lesnické aktivity e, i tedy výrobku, které nejsou vyváženy do EU. Oni vědí, že v sázce je jejich věrohodnost, to znamená, že když první nevládní organizace e, zjistí u dovozu přicházejících do Evropské unie, že něco není v pořádku, tak je jich pověst utrpí skutečně je zde eh, velmi eh, výrazná aktivita i občanské společnosti v Indonésii, která to sleduje a my dobře spolupracujeme i s členskými státy, zejména eh, s rozvojovou agenturou Spojeného království která nás eh, velmi podporuje. Dále k otázkám týkajícím se nařízení o těžbě dřeva. Ano, eh, sankce eh, existují, úroveň je stanovována jednotlivými členskými zeměmi a mm, v řadě členských států již sankce byly uvaleny, takže ano, tento systém funguje a jak jsem již uvedl, máme inspektory z řady zemí, Slovinska, Švédska a bereme je sebou i do třetích zemí zemí, abychom e, dali najevo, že systém zavírá. Doufáme, že to poselství pronikne až k provozovatelům, že musí dodržovat předpisy a e, skutečně tedy v nařízení o těžbě dřeva e, netrpíme nedostatkem angažovanosti ze strany občanské společnosti. A já se rád podělím o další eh, informace, které eh, máme k dispozici o hledně řízení pro porušení eh, předpisů pokud je o implementaci, ano, nařízení je komplikované z hlediska implementace a předpokládá mnoho poradenství, konzultace, předávání zkušeností a tak dále, ale v mnoha nebo většině zemí se projevují již dobré výsledky. V některých zemích musíme postupovat poněkud přísněji a to vy určitě také očekáváte od nás eh, ale v posledku jsme také ochotni eh, přijímat přísná opatření. Dále eh, jednotlivé druhy dřeva a proporcionalita. Jestli jste, jestliže jste eh, subjektem na trhu, tak musíte umět zajistit, že eh, vaše dřevo je získáno zákonně, protože jakmile začnete míchat druhy a využívat i zdroje, které jsou e, e, nezákonné, e, tak to povede k velkým problémům. Takový, takovéto subjekty, které vlastně míchají zdroje, mají ještě větší důvod zajistit, aby všechno bylo čisté a v souladu se zákonem. Dále, koherentnost. Když jsem hovořil o koherentnosti, tak jsem měl na mysli rozsah nařízení a Eh, nutnosti přeskumu na úrovni komise. Nemohu vám říct, jaké budou výsledky. My se na to podíváme, budeme posuzovat, konzultovat, podíváme se na dopady jednotlivých změn, ale už jsme zaznamenali určité signály z přeskumu, eh, na základě nichž musíme něco učinit. Ano, vidíme, že to má eh, jasnou vazbu i na odlesňování. Zahájili jsme studii o odlesňování a Uvažovali jsme o tom, jaký přístup by byl nutný. Očekáváme další zprávy v této oblasti. Cokoliv, co komise předloží a musíme ještě vyčkat eh, těch zpráv, bude předmětem velmi širokých konzultací s členskými státy, občanskými společnostmi. Eh, ujišťuji vás, že to eh, nebude probíhat ve slonovinové věži, ale bude to velmi otevřené, veřejné. Je to samozřejmě komplikované. Řada poslanců tady uvedla že již eh, před dvěma, třemi roky komise eh, vydala první zprávu o této věci. Eh, hybnou silou odlesňování je také komoditní trh, palmový olej například, ale nejen, také soja, káva, kakaové boby a řada dalších eh, produktů. A to eh, nyní je předmětem i našeho screeningu. Takže ano, je zajímavé, zajímavá ta vazba, na kterou eh, ukazujete, totiž konfliktní minerály way round, but we're not going to have an argument about um, who. Válečné minerály jestli se tedy začneme zaměřovat na komodity, eh, tak eh, zjistíme, že eh, mnoho z nich bude velmi komplikovaných. Například palmový olej má určitý certifikační systém, který je poměrně složitý a tak dále. Děkuji vám. Okay, perhaps another uh, couple of questions to, to build on that. Um, that... Yeah, um, bych chtěla říci, že pardon, my eh, v komisi budeme pracovat na bázi klastrů a ehm, teď eh, tedy jde o to, jakým způsobem to vede pan předseda Timmerman. Jako, takže v nadcházejících měsících uvidíme, jakým, eh, jakými cestami budeme eh, fungovat v rámci tedy tou cestou těch klastrů, ale co se týče akčního plánu FLECT, potřebujeme víc spolupracovat s jednotlivými odděleními, budeme spolupracovat s DG Envy, DG EFCO, DG Trade, DG Grow, ale také s členskými státy to je asi taky ta největší slabost, kterou je potřeba řešit a sice více spolupracovat s členskými státy. Co se týče soukromého sektoru, je to eh, zjištění, že není dostatečným způsobem zapojený akční plán eh, v eh, partnerských zemích, tam máme s, s FAO um, nějakou do, dohodu na zlepšení, tedy zapojení soukromého sektoru ve třetí fázi a mm, chceme, aby spolu s těmi zeměmi, kde máme dohodu, abychom podpořili ty ostatní a um, nepřejeme si, aby um, to mělo negativní dopad na eh, třeba malé podniky. Co se týče ten pracovní dokument, je to dokument, který hodnotí situaci zpětně, eh, je součástí balíčku zlepšení legislativy, který schválil parlament. Eh, proběhly nicméně konzultace mm, napříč komisí, ale vy budete mít taky příležitost na to reagovat, až bude dokument uveřejněný na konci června. Co se týče hodnocení, nezávislého hodnocení, eh, eh, ty hm, konzultanti eh, hovořili s občanskou společností, s partnerskými zeměmi a tak dále. Takže děkuji. Děkuji za zajímavou diskusi. Děkuji zástupcům kamise i Eh, zástupcům tří výborů. Takže teď bychom ukončili tuto část zasedání a za dvě minutky budeme pokračovat. Pan komisař je venku a eh, budeme se věnovat dalšímu bodu